Ladies and gentlemen, vážení pánové, je mi velkou ctí, že mohu zahájit eh, pracovní jednání naší pracovní skupiny. Téma našeho jednání je Evropa spravedlnosti, posilování demokratické odpovědnosti a právní jistoty na evropské, národní i lokální úrovni. Dovolte mi, abych vás zde všechny přivítala. Přivítala také spolupředsedajícího pana Mendeze de Vigo a přivítala, eh, přivítala také eh, zpravodaje k dnešnímu tématu pana Avsana. Mé jméno je Alena Gajdušková a jsem ze Senátu parlamentu České republiky. Eh, Dovolte mi, abych vás jenom v krátkosti rychle upozornila na proceduru našeho jednání. Budeme jednat stejným způsobem, jako jsme doposud jednali v plénu. To znamená, že sled vystoupení je vždycky takový, že vystoupí dva zástupci Národního parlamentu a jeden zástupce Evropského parlamentu, tak, jak jste se přihlásili o slovo, a to prostřednictvím tentokrát oranžového formuláře. Sekretariát bude sestavovat seznam přihlášených. Dovolte mi, abych vás požádala také o stručná vyjádření, tak jako v plénu má každý diskutující zhruba tři minuty. A nyní požádám pana Avsana, zpravodaje Eh, naše, našeho tématu o úvodní slovo. Prosím, máte slovo. Tak se mycket. Det är roligt att få Děkuji. Jsem rád, že jsem dnes mohl zavítat mezi vás. Rád bych nyní něco řekl k tomu, o čem budeme diskutovat na této pracovní skupině. Jak všichni víte, naším hlavním cílem je vytvoření evropského prostoru tráva, práva, ve kterém právní systémy všech členských států budou postupovat stejným způsobem. Přitom budeme respektovat národní tradice jednotlivých států. Důležitým krokem k vytvoření evropského právního prostoru je pokračování v práci na uznávání rozsudků. To znamená, že překážky, které nám stojí v cestě, potřebujeme odstranit. Vzájemné uznávání právních rozsudků je velmi důležitým krokem. Je důležité, aby se členské státy mohly spolehnout na své právní systémy. A to je základem proto, aby se postupně odboural postup examto v oblasti trestního práva. Celý systém můžeme potom rozšířit, ta oblast například rodinného práva anebo závěti. Co se týče trestě právní spolupráce, už jsme dosáhli významných, po... významných předností v uznávání rozsudků, ale samozřejmě musíme zohlednit několik problémů, které máme. Jsou různé rozdíly v rozhodnutích, například rozhodnutí o obětech kriminálních činů, ochraně svědků a ochraně práv těchto lidí. Dále, co se týče ambicí, je třeba posilovat důvěru mezi členskými státy. Komise v této souvislosti navrhuje určitá opatření, která se zaměřuje která se zaměřují na oblast spravedlnosti. Další důležitou částí evropského právního prostoru jsou společné právní normy. Zbližování národních legislativ členských států v, určitých oblasti, oblastech trestního práva bude i nadále pokračovat. To se týče především těžkých přeshraničních zločinů, jako je například terorismus, organizovaný zločin, a nebo zločinů, které se týkají ohrožení zákonně ekonomických zájmů země. Společné právní normy budou nadále rozvíjeny a proto je důležité posilování procesu vzájemného uznávání rozsudků. Co se týče občanského, občanského práva, uvažujeme o vzájemném zbližování pravidel. K tomu chceme dospět pomocí minimálních standardů. Uznávání rozsudku a společné normy. Tato opatření by mohly, mohla usnadnit právní ochranu občanům. Důležité je vytvořit národní registry. V kontextu toho, o čem jsem hovořil, máme před sebou různé identifikované zákonné otázky a nad těmi se musíme zamýšlet. Za prvé, existují nějaké specifické problémy týkající se vzájemného uznávání rozsudků? Za druhé, jakým způsobem je možné posilovat vzájemnou důvěru? A za třetí, jakým způsobem je možné ulehčit soukromým osobám přístup k spravedlnosti? Jak se tyto osoby mohou chránit před zneužíváním? Děkuji a těším se na diskuzi. Děkuji panu Absanovi ze švédského parlamentu, zpravodaji naší skupiny. A jako první se přihlásil o slovo Stanislav, Stanislav Rakoči z polského sejmu. Prosím, máte slovo. Szanowna Pani Przewodnicząca, e, Pani... Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. jsem ze země, kde přístup ke spravedlnosti není vždycky ještě sprav... samozřejmě, není to někdy velmi snadná věc. Je důležité, aby naši občané žili v zemi, kde záprava zákona bude hlavní věcí a kde jsou eh, vydávány odpovědné a předvídatelné rozsudky u soudů. Nejvíce jsme získali na společné Evropě tím, že můžeme cestovat, že máme vzdělání, že lidé mohou obchodovat v jednotlivých zemích Evropské unie. Globalizace a přístup k internetu nabízejí eh, možnost poskytovat služby v mnoha zemích a stokholmský program hovoří o Evropě spravedlnosti. A to je velmi podstatné pro lidi, kteří vedou společnosti. Máme velký potenciál společného trhu a plníme požadavky jednotlivých smluv. A abychom toto mohli dělat dobře, potřebujeme odstranit překážky, které se týkají od jednotlivých eh, právních eh, otázek v jednotlivých členských státech. A týká se to samozřejmě i třetích zemí zájmy našich občanů musíme vždycky brát v úvahu. Musíme brát v úvahu dřívější eh, dvojstrané vztahy mezi státy i vztahy, i vztahy se třetími zeměmi. A pokud jde o společnou politiku v této oblasti, musíme najít také eh, řádnou rovnováhu a Eh, je třeba brát v úvahu i národní zájmy. Potřebujeme společné vzájemné uznávání eh, soudních rozsudků a také bych chtěl připomenout, že musíme eh, respektovat různé právní tradice, které jsou v jednotlivých zemích. A je otázka, zda by Eh, uznávání rozsudků mělo zahrnout také správní rozhodnutí. Tím by se ještě více rozvinula spolupráce v oblasti justice eh, a byly by zachovávány eh, vyšší standardy. Eh, rozhodování ve správních záležitostech je automatičtější a vzájemné uznávání by, je zde tedy rizikovější. Pokud chceme zrušit postup ex equatur v dalších oblastech, které podléhají společným eh, zákonům nebo společným předpisům společenství, znamená to, že systém bude v Evropě fungovat lépe. Ale aby tomu tak bylo, eh, musíme si navzájem vyměňovat zkušenosti, musíme o nich hovořit a vyměňovat si taky nejlepší praxi používanou ve společenství. Nejdůležitější na tom je důvěra jedny ve druhé a týká se to nás všech. A paní předsedkyně, už se dostávám ke konci. My jsme vytvořili eh, právo, které je uvede, se uvádí do praxe. Je to velká výzva pro zde přítomné politiky. Hovoříme o dobrých příkladech. Myslíme, že si můžeme věřit a to je vynikající zpráva pro naše občany, kteří vědí, že stejné standardy se uplatňují všude. Požádám všechny další o dodržování časového limitu. Další přihlášený do eh, diskuze je Alberto Maritati eh, z italského senátu a eh, následovat bude Andrew Brons z Evropského parlamentu. Prosím, pane Maritati, máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych se pokusil rozvést to, co jsem již řekl v plénu. Domnívám se, že Evropská unie musí zrychlit tempo, protože zaostáváme za navrženým programem, který byl původně sestaven pro boj proti organizovanému zločinu. Musíme tedy pracovat rychleji, tak abychom skutečně ochránili občany před škodlivými dopady mezinárodního organizovaného zločinu. Myslím, že jistě tady nemusím zacházet eh, podrobna, do problematiky organizovaného zločinu. Je to věc, která se týká celé Evropy, nejrůznějších eh, odvětví, průmyslových eh, obchodů. Týká se to praní špinavých peněz a dalších jevů, které mají negativní dopady na naše hospodářství. Proto je nesmírně důležité, abychom skutečně založili instituce, o kterých jsme jednali a abychom podnikli konkrétní kroky. E, samozřejmě mám na mysli Itálii, když tady hovořím, ale Evropa e, identifikovala určité iniciativy, e, které by byly velmi užitečné a měli bychom již přejít z fáze diskusí do fáze implementace těchto iniciativ v našich zemích, protože mezinárodní trestná činnost je nesmírně nebezpečná a dopadá na velké počty lidí. Například v Kalábrii na jeho Itálie eh, může dojít k trestnému činu, který eh, může zasáhnout eh, mnoho lidí v Německu nebo se nelegálně obchoduje s drogami, které přicházejí z Albánie, ale putuje to třeba přes Itálii, nebo je tam i na Kolumbii. Ehm, přes Itálii a vůbec jich Evropy přichází do Evropy velké objemy drog, které potom eh, jsou převáženy severněji. Je třeba koordinovat naše kroky. Máme Europol, ale Europol nestačí na tento úkol. Je třeba navázat na iniciativy, které již existují. Eurojust je další nesmírně důležitou iniciativou, ale potřebujeme větší míru koordinace. Potřebujeme podpořit, zaštítit činnost Europolu a Eurojustu mnohem efektivnějšími a silnějšími evropskými nástroji. Eh, je třeba, aby soudy mohly také doplňovat eh, činnost vyšetřovatelů a není tady, nejde tady o oslabování suverenity jednotlivých členských zemí, ale o posilování Evropy, tak abychom lépe chránili evropskou suverenitu a lépe chránili území jednotlivých členských zemí. To je jistě nejlepší cesta, jak bojovat s nedůvěrou mezi občany, která někdy souvisí právě s bojícím organizovaným zločinem. Potřebujeme také eh, sofistikované informační a komunikační technologie. Eh, musíme prostě spojit své síly, tak abychom vytvořili ta, tyto instituce a vytvořili je tak, aby byly silné a efektivní. A je třeba také, abychom jim zadali přesné úkoly, protože jinak bude Evropa i nadále vystavena mezinárodnímu zločinu. Je na čase, aby si Evropská unie uvědomila, že potřebuje konkrétní iniciativy a potřebujeme potom nějaké centrum pro koordinaci, tak abychom dokázali organizovaný zločin pro jednou pro vždy vymítit. Potřebujeme tedy konkrétní kroky, potřebujeme koordinace, potřebujeme organizace, které budou silné a budou akceschopné, budou dosahovat efektivně konkrétních výsledků. Děkuji. Také velmi a dalším přihlášeným je pan Andrew Brown z Evropského parlamentu a následovat bude tady Slapník eh, ze Slovenie. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Někdy se předpokládá, že společný eh, prostor obchodu potřebuje mít jednotný právní systém. Já si myslím, že to je zmílená představa. Uh, Velká Británie velice dobře e, funguje se třemi samostatnými právními systémy v rámci této země. E, smluvní právo e, prostě se řídí podle toho, kde k obchodu došlo. V případě například dědického práva záleží na místě pobytu, nikoli na občanství nebo národnosti. Jeden dokument, který vzešel ze tří výborů Evropského parlamentu, jde dokonce tak daleko, že navrhuje jednotné evropské smluvní právo. Domnívám se, že eh, anglický systém smluvního práva, eh, který se vyvíjel po 400 let eh, a vyvíjel se konkrétně formou judikátu, a to je pojetí, které by odstranil nový kodifikovaný systém. To je něco, co pro naše voliče naprosto nepředstavitelné a strašlivé. Stejný dokument navrhuje, že bychom dokonce mohli mít i společné trestní právo pro Evropu. Ten dokument to sice neříká explicitně, ale myslím si, že implicitně to z něj vyplývá. To by opět zrušilo anglický systém, který vede nejenom k rychlé práci soudu, ale také podle mě zajišťuje největší spravedlnost a férovost pro um, obviněného. Britský systém, respektive britští voliči, by byli zděšeni kdyby došlo k některému z těchto dvou kroků. Nedomnívám se, že společný obchodní prostor sebou musí nést i omezování svrchovanosti jednotlivých členských zemí a svrchovanosti právních systémů v těchto zemích. Děkuji. A následuje tady Slapník eh, z parlamentu Slovinska. Spoštovane kolegice in kolegi, Republika Slovenija Děkuji vám. Kolegové, Slovinská republika eh, eh, má víceletý eh, program na léta 2010 až 2014 v oblasti práva a justice. Vždycky jsme byli v této oblasti aktivní. Už za portugalského a slovinského předsednictví jsme v příslušné skupině diskutovali o svých cílech v oblasti eh, svobody, spravedlnosti a justice a přípravy vyvrcholily v dokumentu z Portorože, eh, který poskytnul určité vodítko pro konkrétní práci, pro efekt, a vyžaduje se efektivnější eh, ochrana v oblasti justice a efektivnější činnost soudů. Země původu musí eh, založit určitý precedens, musí se vytvořit svoboda a musí se zajistit volný tok soudních rozhodnutí mezi členskými státy. A proto, aby se nám to podařilo, musíme mít určitý základ, jako například právo na odvolání a částečnou harmonizaci rozsudků v oblasti občanských a ekonomických eh, věcí se musíme pokusit o zrušení postupu ex equatur a nebo jakých, a jakýchkoliv dalších postupů, které E, předpokládají e, konání e, rozsudků nebo vykonání rozsudků v cizích zemích. Potřebujeme pragmatický přístup. Měli bychom jednat koherentně a respektovat principy subsidiarity a přiměřenosti. Měli bychom vzít v úvahu procesy získávání vzájemné důvěry, například postup eh, posilování práva. Slovinská republika eh, přijala eh, usnesení rady, které se týká interpretace s menšími změnami a přijali jsme řadu dalších opatření. V této souvislosti také školíme eh, uživatele těchto systémů a organizujeme nejrůznější školení. A uvědomujeme si, že Eurojust je důležitý v oblasti především trestně právní. A vyučování eh, nebo školení systémů eh, existujících právních a soudních systémů, které existují v jiných dalších zemích, jsou rovněž velmi důležité. Děkuji vám za pozornost. Děkuji eh, panu Slopníkovi. Dalším přihlášeným je Lord Pony ze sněmovny Lordů a zatím poslední eh, přihlášený o slovo je Julius Sabatauskas z litevského parlamentu. Eh, říkám to, protože máte možnost se ještě přihlásit buď písemně, a nebo poté přímo z pléna. Děkuji. Takže slovo má Lord Baunis. Madam President, thank you. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát. Omlouvám se za to, že zůstanu sedět, protože domnívám se, že je to pracovní skupina, mě se lépe pracuje v sedě. A doufám, že moje podpora pojmu Evropského prostoru spravedlnosti, svobody a bezpečnosti bude brána jako samozřejmost a to, co řeknou následně, nás, to, co bude následovat, to nějak neoslabí. Myslím si, že Evropa je více než jen obchodní blok a je eh, obdivodné, co jsme dosáhli prostřednictvím stokholmského programu a dalších. Ale jak už jsem uvedla dnes v plénu, domnívám se, že tento program potřebuje mít nastavené priority a v této pracovní skupině eh, bychom se neměli bavit pouze o všeobecných otázkách. Myslím si, že jsou zde i konkrétní věci, které bychom eh, mohli provést tak, abychom posílili práva občanů v Evropě. Něco bylo zmíněno již odpoledne, zrušení exekvatur. Eh, můj výbor toto zcela podporuje. To by byl praktický přínos pro občany s tím, že by procesní ustanovení zharmonizovala přezraničně. A to by platilo i pro trestní e, právo. Bylo by dobré, aby e, práva zúčastněných stran byla stejná všude v Evropě. A to neznamená e, harmonizaci trestního práva v jednotlivých zemích. Já si myslím, že kde narážíme na potíže, je tam, kde máme nějaký program, který obsahuje konkrétní věci, já jsem zrovna dal dva příklady, ale obvykle ustupujeme do té všeobecné roviny a dotkneme se například posledních vůlí a dědictví a přitom k tomu už má komise vypracovaný návrh. Tam samozřejmě také existují konkrétní věci, například evropský certifikát eh, o eh, postoupení dědictví by byl velmi eh, užitečný. To by byl užitečný praktický Eh, nákladově efektivní nástroj, který bychom dali k dispozici občanům. Eh, ovšem eh, některé z návrhů obsažené v dokumentu komise by byly velice obtížně proveditelné v Evropě se 27 odlišnými právními systémy. A proto se domnívám, že i když samozřejmě Všichni chceme řešit organizovaný zločin, eh, obchodování eh, s lidmi a tak dále. Jsou to věci, které nelze vyřešit rychle. A my bychom se měli zabývat konkrétními kroky, které pomohou lidem v jejich každodenním životě nebo v každodenním podnikání. Dal jsem dva nebo dokonce tři příklady a určitě existují i další. Já si myslím, že tato pracovní skupina by se měla eh, zabývat doporučeními Ehm, a konkrétními řešeními, eh, která by se navrhovala do pléna. Děkuji moc eh, za ty připomínky Lordu Bounimu. A poslední přihlášený zatím je tedy Julius Sabatauska eh, z Litvy. Programy pabrěží. Vážení kolegové, Program zdůrazňuje vzájemné uznávání rozsudků a my potvrzujeme toto uznávání v občanskoprávních záležitostech. Podporujeme také zrušení eh, postupu ex equatur. Eh, to ovšem bude možné jenom v dalších krocích a, v těchto, a, a do budoucnosti nám to umože eh, uznávat rozsudky v jednotlivých zemí. Za, zabýváme se a bylo by užitečné se zabývat i konkrétními oblastmi občanského práva, jako jsou otázky dědictví a rozvodů. Litva uznává vzájemné uznávání v administrativě správních věcech a uznává rozhodnutí soudu alespoň v některých správních věcech. Rušení po odstraňování překážek eh, v Evropě nám umožní přijmout eh, nástroje, které eh, postupně definujeme. Rovněž eh, hledáme nástroje, jak vyřešit problémy konfliktů práva. Máme určité občanské a správní kauzy, ve kterých není úplně přesné řešení protože jsou to oblasti, ve kterých konflikt práva se někdy obtížně eh, řeší, obtížně koordinuje. Vzájemné uznávání lze eh, nejsnáze eh, dosáhnout v občanskoprávních věcech. A myslíme si, že příslušné ustanovení, které se toho týká, by mělo mít přesnější znění. Rovněž chceme ujasnit smluvní vztahy, kde eh, podporujeme eh, uznávání a eh, uší se pětí týkající se smluvního práva. Dále svědkové a oběti trestných činů musí být Eh, lépe chráněni, aby se jim nepůsobily ještě další škody. Týká se to například i náhrad jejich škod a tak dále. Všechna tato eh, ustanovení by eh, měla být přesně definována členskými státy jsou v závislosti na jejich právním, právních systémech. Děkuji za to vystoupení a ještě se z pléna přihlásil pan Tadeusz Svivka z Evropského parlamentu, prosím. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Děkuji vám, paní předsedající. Nejdříve bych rád srdečně poděkoval za možnost této výměny názorů Zabýváme se otázkou společného prostoru spravedlnosti a práva a bezpečí v Evropské unii. Je to dobrá příležitost zdůraznit zástupcům národních parlamentů, že nám tady ten prostor v Evropském parlamentu velmi chybí, že nám chybí zkušenosti eh, z praxe. Já jsem členem výboru. Například otázka nařízení Brusel 1, Brusle jedna. Zde jde o smluvní právo, občanskoprávní otázky a tak dále. Jsem velmi rád, že zde můžeme sezbírat vaše názory. Jsem zpravodajem ve výboru a ráda, rád vaše poznámky odnesu sebou do výboru. Několik poznámek mám ale již nyní na plenárním zasedání, již mě několik věcí napadlo a určitě i několik dalších kolegů. Za prvé, jsem přesvědčen, a to více než kdy jindy o tom, že opravdu potřebujeme více než kdy předtím dynamický a silný přístup. Musíme se za, zasadit o vytvoření společné právní kultury. V jednotlivých členských státech už je to dnes často samozřejmostí, ale jsem si velmi dobře vědom toho, že pojem spravedlnosti a vymahatelnosti práva v jednotlivých členských státech je vykládán velmi rozdílně. Samozřejmě, že s tím souvisí důvěra v právní systém jednotlivých členských států a že je různá. Dále stokholmský program, ten bych vám chtěl připomenout, to je samozřejmě věc, která není úplně nová, není to první pokus o řešení toho problému. Úspěch celého programu bude záviset na vzájemné důvěře. Rád bych poprosil kolegy z národních parlamentů o následující. Prosím, zajistěte, aby ve vašich členských státech a ve vašich parlamentech bylo jasné, že jedním z prvků budování důvěry k vytvoření právní kultury je následující. Je důležité jakou rychlostí a jakým způsobem budeme nacházet společná řešení a jak je budeme implementovat do národních právních systémů. V mém vlastním výboru právě o tomto tématu připravujeme zprávu. Dochází k mnoha spožděním. Tato spoždění vedou samozřejmě k různým právním řešením v různých členských státech. Rád bych kromě toho zmínil otázky odstranění principu ex equator. Mám velkou radost, že jsem zde slyšel mnoho názorů, které tento postoj také zastávají. Týká se to právní jistoty, ale současně také fungování evropské vymahatelnosti práva pro občany Evropské unie. Je důležité sledovat, jak jsou implementovány rozsudky. A nyní k jednotlivým členským státům a jednotlivým klimatům v těch členských státech. Nenapadá mě zde pouze metoda ex equator, ale například i to, jak budeme kontrolovat dodržování rozsudků. Na to musíme myslet nadále a budeme se na to soustředit. Rád bych k tomu odváděl pozornost. Dále mě zajímá mnohotvárnost různých člen, eh, systémů, právních systémů v jednotlivých členských státech. Kolega zde už připomínal britský právní systém. Práce Evropského parlamentu by neměla být žádným způsobem zdržována, co se tedy týče toho, té harmonizace členských států. Těch právních systémů v členských státech potřebujeme ji stále víc. Napadá mě například materiální trestní právo. V této oblasti máme mnoho hrozeb anebo překážek a s těmi se musíme utkat. Dále mě napadá otázka kriminality, potírání kriminality anebo otázka terorismu, obchodu s lidmi, kromě toho také otázka obchodu s lidmi a živými organismy. Tam musíme nutně zahájit diskuzi a snažit se najít společná řešení. Rád bych vám připomněl ještě jednu věc. V minulém funkčním období Evropského parlamentu vzbudilo velké vzrušení pro diskutovávání malého prvku a sice potrestání zločinů proti životnímu prostředí. Vzpomínám si na ten rozruch a na to, že ve všech členských státech nemůžeme používat stejné pokuty a tresty. Jsou tam různé úrovně těch trestů a různé členské státy mají různé možnosti. Nakonec se nám ale podařilo najít společné řešení. A určitě se zde vyskytují pojmy, které mu, kterých můžeme využít všichni. A to nám ukazuje, že i malé prvky v trestním právu, i při těchto prvcích můžeme najít společná řešení. Můj, nás, můj apel je tedy následující. Si to ještě jednou zopakovat. Toto společné setkání s, národní, s zástupci národních parlamentů se nekoná tak často. Měli bychom i ze strany Evropského parlamentu trvat na tom, aby se i odborné výbory parlamentu setkávaly častěji. To samozřejmě předpokládá Lisabonskou smlouvu. Já jsem si teď jist, že nabide účinnosti a samozřejmě musíme i dále si zakládat na tom, abychom prosazovali vůli občanů Evropské unie. Děkuji eh, za to vystoupení a eh, nyní předávám slovo svému spolupředsedajícímu panu Mendezovi de Děkuji vám, paní spolupředsedkyně. Rád bych začal tím, že vyjádřím souhlas se slovy koordinátora výboru pro právní záležitosti, pokud jde o tento typ schůzí. Myslím si, že spolupráce mezi poslanci je vždycky dobrá. A zvlášť teď, když Lisabonská smlouva vstoupí v platnost za pár dní a ještě se zvýší kompetence Evropského parlamentu této věci a zvýší se také poprvé role evropských eh, jednotlivých národních parlamentů. Myslím si, že to je, že tady máme dvojitou roli, protože já 18 let už chodím na schůze KOSE Kosaku a Kosak nám velmi pomáhá, ale není na tohleto. V Kosaku se hovoří zajímavě, ale ne o tomto. Takže revize kterou navrhuje David Martin a ke které dojde příští týden na plénu parlamentu. Takže my tam zavedeme určitý článek, který umožní bilaterální kontakty a aby bylo neustále otevřené pozvání pro zástupce národních parlamentů, například pro výbory pro občanské svobody, abychom mohli diskutovat o problémech a hledat řešení. Protože Eh, my totiž, na, eh, kteří jsme vystupovali, jsme tedy poslanci parlamentu a chceme zlepšit život svých občanů a eh, chceme zjistit, kde jsou problémy. A fakt je, že reakce někdy nejsou dostatečné v jednotlivých národních státech. To se děje ve spoustě oblastí, děje se to v zemědělství, v oblasti životního prostředí a dále jsou také oblasti, které se týkají spravedlnosti. A myslím si, že myslet si, že Evropská unie anebo že Evropské společenství je jenom trh nebo nějaký supermarket, tak to prostě tak není, protože opravdu to není pravda protože eh, podívejme se na Eh, otce zakladatele a jejich projekt z 9. května. Je to politický projekt, ten politický aspekt tady vždycky je, abychom mohli dělat další věci v dalších oblastech. A chtěl bych připomenout například pád berlínské zdi, protože tak začala vlastně politika s velkým P v Evropě a potom se to ovlivnilo vnitřní trh a jednotnou měnu ono ne vždycky je všechno snadné, protože mm, eh, podívejme se, jaký je eh, vývoj v jednotlivých politikách. V některých oblastech je ještě v plenkách. V letošních, eh, v uplynulých letech jsme udělali spoustu práce. A podívejme se, k čemu slouží Stockholm. Myslím si, že není tak přesný, jak by mohl být. Ale samozřejmě záleží na obecné, ekonomici, obecné situaci v Evropě. Je to jako s autem. Někdy šlapeme na plyn více, někdy zase brzdíme. Ale eh, v souvislosti se Stockholmem a se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost máme zde třetí pilíř, který se může integrovat do společenství s určitými specifiky a zde právě mají roli národní parlamenty. Můj kolega a já se účastníme například eh, jsme se účastnili takového dobrodružství, jako bylo vytvoření charty základních práv. To byla opravdu zajímavá věc. A jak jste všichni zde říkali, tak je třeba pokračovat v tom, co děláme. A je třeba taky předvídat. A hovoříme pořád o Stockholmu. A Eh, co vlastně, o co vlastně jde, co půjde, k čemu dospěje rada. Myslím si, že je potřeba se zaměřovat na cíl, že Evropská unie vytváří určitou přidanou hodnotu pro lidi. A to, když si uvědomíme, tak můžeme udělat spoustu věcí společně. A paní předsedkyně, mě to připomíná poslední scénu z filmu Casablanca kdy eh, ten pan, eh, ta osoba Trik eh, říká tomu komisaři, že mohou vytvořit úžasné přátelství, protože tady v Evropském parlamentu nakonec se zjišťuje, zda jsme nebo nejsme na stejné vlně. A my jsme uskutečnili to dnešní zasedání právě proto, abychom odstranili překážky a dostali se tam. A děkuji vám, paní předsedkyně, za vynikající řízení této schůze. Já děkuji samozřejmě, mě těší ta pochvala, děkuji, děkuji za ta slova. Eh, zeptám se, zda se chce ještě někdo z eh, pléna přihlásit. Eh, zatím, zatím nikoho nevidím. Vidím, <laughs> prosím. Představte se, prosím. Děkuji vám, jsem Juan Manuel Alvendea, místo předseda výboru pro spravedlnost španělského kongresu. Chtěl jsem říci jenom několik úvah k tématu, které mě velmi znepokojuje. My ve Španělsku jsme se nedávno, eh, jsme nedávno zaznamenali, v poslední době zaznamenávali stále více trestných činů, kteří, které páchají mladiství. A my se tedy zabýváme zvlášť odpovědností mladistvých a vzhledem k tomu, že věk trestnosti je různý, bylo by dobré to asi unifikovat. Odpovědnost eh, rodičů mladistvých není jenom eh, odpovědnost rodičovská, ale také trestní. A myslím si, že by bylo dobré vypracovat příslušnou zprávu, která by se týkala rodinných záležitostí, rodinného práva. Eh, bylo by dobré také eh, unifikovat eh, režim týkající se manželství a důsledky a rovněž bych se chtěl zmínit o politice společné migrace. Především pokud jde o přísnou kontrolu všech zemí, které mají kontrolovat především ilegální migraci. To je všechno. Děkuji vám. Thank you, Madam President. I'm, I'm tempted or persuaded by your fellow chairman. Děkuji, eh, děkuji jsem eh, v pokušení k tomu ještě něco říci. Můj předřečník hovořil o harmonizaci a při vší úctě, to je právě ta potíž, na kterou narážíme, když si eh, vybíráme témata jako harmonizaci rodinného práva nebo manželských eh, práva týkající se manželských vztahů. Domnívám se, že v krátkodobém výhledu, jakkoliv bychom si to přáli, to prostě není proveditelné. A já, když jsem před chvíli vystoupil, tak eh, jsem právě proto říkal, že by bylo dobré hledat konkrétní témata, což neznamená, že bychom paralelně s tím se nemohli zabývat jinými věcmi, ale na seznamu priorit bychom měli mít lidi, eh, pardon, věci, eh, které se provést v krátkodobém horizontu. A pokud mohu zareagovat na jednoho z kolegů, který se konkrétně zmínil o Velké Británii, o svém království, nerad bych byl interpretován jako někdo, kdo říká, že jsme proti celému stokholmskému programu. To tak není. Jsme rozhodně pro něj, ale eh, není z reálného světa eh, říkat, respektive mm, neříci, že řada z těch věcí, pro které chceme společné řešení, se bude žádat velký čas eh, a že by to v podstatě předpokládalo harmonizaci legislativ 27 členských zemí. A samozřejmě ve Velké Británii Máme zvykové právo, takže to o to těžší, ale harmonizace vůbec v 27. jako taková je prostě obtížná. A proto eh, spolehat se na vzájemnou důvěru, na vzájemné uznávání, na procesní eh, právo, eh, to jsou věci, které jsou konkrétní a proveditelné a nejsou to pouhá přání. Děkuji. Děkuji. Jistě máte pravdu. Vidím dalšího přihlášeného. Prosím, představte se, to odsud nepřečtu. Prosím. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Przepraszam, że... Děkuji vám, paní předsedající. Je mi líto, že ještě zdržuji, ale máme čas do sedmi hodin a teď máme krátce po šesté a proto si myslím, že můžeme ještě trochu diskutovat. Vůbec jsem nepochopil předřečníka tak, že by Spojené království bylo proti stokholmskému programu. Já jsem hovořil o, pouze o vyjádření různých britských euroskeptiků, kteří se přihlásili o slovo i v plénu. Hovořili proti společným řešením. Ale v žádném případě mi to nevadí, právě naopak ještě to dodává přídavné podněty k tématům, na kterých bychom se mohli ještě zhodnout. A dále ke kolegovi ze Španělska. Tak. Myslím, že před sebou máme velmi napínavé španělské předsednictví. Myslím, že to bude příležitost ke skvělým diskuzím. A potom ještě jedna věc, kterou jsem nezmínil, když jsem se přihlásil o slovo. Je to něco zcela zásadního a sice, jak vypadá pozice Evropského parlamentu v otázce uznávání a provádění rozsudku tam, kde se členské státy zhodly? A kde má Evropská unie, tak říkajíc nějaký monopol, tedy exkluzivní kompetenci. Ke konci minulého funkčního období bylo diskutováno o mém stanovisku a to bylo přijato. Tam bylo naznačováno, že potřebujeme ještě určitou lhůtu, možná, že to nebude mnoho let. Ale v některých případech, v některých členských státech musí, být, musí dojít k dohodám s třetími zeměmi. Obsah těchto dohod spadá ale výlučně do kompetence společenství. To nám zase ukazuje, že společenství se nemusí vyjadřovat ke všem oblastem nebo ve všech oblastech za všech 27 členských států, to v budoucnosti. Takže před sebou ještě máme celou řadu dílčích otázek, které mezi sebou mohou vědnat členské státy a třetí země, anebo skupina států z Evropské unie a třetí země. Přejeme si, aby to bylo umožněno, protože pokud jsou někde například zvláštní geografické nebo historické podmínky, je to nutné. Tam tedy musí být možnost uzavírat bilaterální dohody, i když celkově má výlučnou pravomoc Evropská unie. Pokud budeme postupovat takto pragmaticky, co se týče řešení a nalézání řešení, myslím si, že právo společenství, které vytvoříme pro budoucnost, podpoří štokholmský program a najde podporu také u občanů Evropské unie. Děkuji. Děkuji také a nyní má slovo pan senátor Alberto Maritati z Itálie. Děkuji vám, paní předsedající. Nechci zneužívat trpělivost kolegů ani vaši, ale dnes máme ještě mnoho času. Rád bych proto využil příležitosti k tomu, abych zmínil následující myšlenky. My všichni zde nyní kráčíme novou cestou spolupráce. A to především ve světle nové smlouvy. Všichni jsme tedy zajedno v tom, že musíme silněji zapojit národní parlamenty. Na různých úrovních zde bylo řečeno mnoho důležitých věcí, co se týče občanského práva, ochrany nezletilých a tak dále. Hovořili jsme také o našich prioritách. A já si kladu otázku, jaké následky bude mít tento náš příspěvek. Co se stane s diskuzí, kterou jsme nyní započali, jak bude pokračovat? Samozřejmě, že nečekám okamžité odpovědi, ale pokud chceme vykročit na novou cestu, potom bych si přát, aby byl uvnitř parlamentu vytvořen určitý organismus, určitá struktura, která bude dále prohlubovat témata, o kterých jsme zde dnes hovořili. Protože jinak budeme vždy pouze organizovat zasedání, kde všichni zmíní svá očekávání a naděje, ale potom se nebude dít nic konkrétního. Já si tedy přeji, aby nyní došlo k nějaké konkrétní strategii, která do určité míry zaručí, že příspěvek národních parlamentů bude mít určitou váhu. Parlamenty musí být informovány díky výborům a musí být informovány o tom, co si o příspěvcích národních parlamentů myslí Evropský parlament. Děkuji. Děkuji také a než dám slovo zpravodaji, tak si dovolím přece jenom zareagovat eh, trošku sama. Eh, myslím si, že se určitě všichni shodneme na tom, že spravedlnost, vymahatelnost práva, bezpečí našich občanů je to, co si přejí všichni občané eh, na celém území Evropské unie. A že je to také to, co očekávají jak od jednotlivých členských zemí, od států, Eh, tak také na té evropské úrovni. A já si myslím, že my máme povinnost eh, hledat cesty, jak jim toto zabezpečit. Stockholmský program je určitě dobrým nástrojem. A teď si dovolím navázat na svého předřečníka, na eh, pana Maritaty v tom, že skutečně je potřeba asi strukturu, která bude schopná posouvat ty jednotlivé kroky. A já už jsem na plenárním zasedání vzpomínala formaci kozaku. Ta zkušenost 20 letá z kozaku eh, hovoří o tom, že jestliže se věci prodebatují mezi těmi příslušnými odbornými výbory, a to, by, to byly evropské výbory, eh, těch jednotlivých členských zemích, tedy mezi představiteli těch národních parlamentů, takže to otupuje hroty, že se dají nacházet eh, společní jmenovatele, že se dají lépe nacházet cesty k tomu společnému cíli. A domnívám se, že právě oblast eh, spravedlnosti, oblast eh, bezpečnosti a práva je tou oblastí, která by si zasloužila takovou stálou formaci právě pro hledání eh, těch společných jmenovatelů a kroků, kterými se dá posouvat dopředu. Tolik tedy sama za sebe a když dovolíte, eh, dám slovo panu eh, zpravodaji, panu Anti Avsanovi eh, k tomu, aby zhrnul celou tu naši diskuzi. Děkuji. Děkuji. Nejprve mohu poznamenat, že zde panuje široký koncensus, poměrně široký koncensus ohledně cíle zrušit eh, exekvatur, i když některé body zůstávají ještě nedořešeny, samozřejmě. Zazněla jste celá řada názorů v tom smyslu, že by bylo patrně možné nastavit různé eh, priority, pokud je o eh, správní rozsudky v různých členských zemích, ale také, že mohou být problémy s různými typy rozsudku. Zároveň ovšem panuje poměrně velký konsensus a je zde ambice jít ještě dále. Hovořilo se i o harmonizaci a o různých eh, oblastech práva. Zaznamenal jsem si například právo rodinné, kde opět vzhledem k různým tradicím v členských zemích někde narážíme na problémy. Eh, zaměřujeme se právě na exekvator proto, eh, že nám to připadá jako přirozený krok eh, stejným směrem, bez ohledu na to, kde přesně se nakonec zastavíme. Protože když dochází k přibližování právních systémů v různých zemích, a je pravda, že členské země a občané se postupně přibližují zbližují, tak potom je přirozené jednat postupně i o dalších krocích. Pokud je o zrušení exekvatur, myslím si, že potřebujeme projednat otázky, jako je právní jistota. Slyšeli jsme, že existují rozdíly, existují odlišné právní tradice, ale snažíme se tedy postupně tyto tradice zbližovat. Já si myslím, že tak to bych tedy schrnul tu dnešní diskusi. Děkuji. Našemu panu zpravodaji a než ještě na závěr řeknu pár organizačních věcí, tak eh, má slovo pan Mendes de Vigo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím si, že náš zpravodaj dobře schrnul jaký je cíl nebo byl cíl dnešní diskuse. A já se těším na práci, která bude pokračovat zítra, takže předpokládám, že nebude zneužívat nebo být, být příliš mnoho vína zde v Bruselu a budeme pokračovat. A paní předsedkyně, k tomu, co se říkala nakonec a zmiňoval se o tom i náš kolega z italského senátu, a to je další závěr, eh, příteli. Eh, zpravodají. Musíme institucio, bylo by dobré institucionalizovat naše setkání, protože eh, mít jenom nějaké setkání a nechat ho ve vzduchu a dále potom se tomu nevěnovat a nesledovat závěry, to by bylo k ničemu. Takže ty kontakty bych chtělo institucionalizovat. Takže to je v pořádku. Jeden náš klasik říká, že to, co je stručné a dobré, je dvakrát tak dobré eh, a toto tedy osvědčuje, že naše setkání bylo velmi dobré, když jsme skončili ještě dříve, než bylo plánováno a těším se na shledání zítra. Také se těším na shledání. Děkuji panu Mendezovi de Vigo, děkuji panu Anti Avsanovi, děkuji vám všem za ty skutečně zajímavé a konstruktivní příspěvky. Děkuji samozřejmě také všem tlumočníkům, díky jimž jsme si rozuměli. A dovolte, abych vám připomněla, Eh, že další část programu je večeře na pozvání předsedy Evropského parlamentu, pana Buska, v 19.15 poslanecké restaurace eh, v budově eh, Špaka. Je to směrem doprava při východu z této místnosti a potom do nultého patra. Takže ještě jednou děkuji vám všem a přeji hezký večer.